Tedy apeluji na to, aby buď Evropa společně s ostatními partnery v rámci G20 to realizovala, či si e, rozmyslela jinou alternativu. Děkuji, tím je ukončena společná rozprava a hlasovat se bude zítra. meine sehr verehrten kolleginnen Vážené kolegyně, vážení kolegové, jako další bod na pořadu jednání máme nyní zprávu pana Kasy. Společný systém daně z přidané hodnoty, pokud jde o trvání povinnosti dodržovat minimální základní sazbu. A i hned začínáme s naší rozpravou. A prvním řečníkem je pan Kasa, pan zpravodaj. Má prostor na čtyři minuty. Prosím. Eh, Děkuji, eh, paní předsedkyně. Dovolte, abych upozornil na skutečnost, že ve výboru ECON jsme vypracovali zprávu, ale bohužel eh, tam nebylo eh, hodně přítomných při tom hlasování. Jak řekl pan předseda, tato zpráv, předsedkyně, tato zpráva, kterou jsem připravil, je velice důležitá, protože se zabývá systémem DPH, který je třeba změnit. Jak asi víte, eh, vyjednávání o Eh, změně systému DPH eh, ještě probíhají a mm, už po určitou dobu, ano, probíhají a mm, zatím nedošlo k žádnému průlomu. Ten přechodný systém, který máme vlastně již od roku 1993, se pořád prodlužuje a prodlužuje a e, zde mm, jak víme, není udržitelný, tudíž bychom měli nalézt stále řešení ten eh, přechodný systém DPH, který nyní používáme, eh, tak ten nevede ke kýženým výsledkům na trhu a naopak snižuje efektivitu podniků a brání eh, vůbec efektivitě přeshraniční hospodářské činnosti. A tento systém je potom náchylný vůči různým podvodům, jako jsou ty takzvané karuselové pod, podvody, o kterých jsme i nedávno zde diskutovali v parlamentu, což má vážné důsledky pro e, příjmy z DPH, pro výběr daní. E, řešení, které před námi stojí, není snadné a můžeme nalézt vhodné řešení pouze, pokud vše se řádně zanalizuje, skonzultuje. Jak všichni dobře vědí, komise nás nedávno ujistila, že velice brzy komise vydá takzvanou zelenou knihu, tak, aby bylo možné nastartovat eh, konzultace, diskuze. A my proto ve zprávě apelujeme na komisi, aby nastartovala proces, který bude efektivní a aby se provedlo vše proto, aby nový systém DPH zajistil větší efektivitu na vnitřním trhu. A za druhé, tento nový systém bude mít za cíl i snížit břemeno na podniky a za třetí tento nový systém bude bojovat efektivněji proti podvodům. Tato zpráva, jak dobře víte, již byla odsouhlasena ve výboru ECON a také i tato zpráva apeluje na komisi, aby eh, mm, do roku 2013 zveřejnila konkrétní návrhy. A to chci zde zdůraznit ten eh, systém, který eh, přijmeme, tak by mm, mm, neměl tedy samozřejmě asi začít fungovat eh, v tom roce, ale návrhy bychom měli mít do roku 2013. A zde mm, hovořím za parlament. My bychom rádi, aby ten systém byl eh, eh, zaveden eh, do konce našeho mandátu, aby ten přechodný systém nemusel být znovu a znovu prodlužován. My odsouhlasíme prodloužení nového systému, ale hm, pardon, toho stávajícího systému, ale s tím, že se bude intenzivně pracovat na nových návrzích. A chci poděkovat stínovým zpravodajům, kolegům a doufám, že Eh, na toto téma povedeme dobrou fundovanou rozpravu, abychom našli řešení co nejdříve. Děkuji. Děkuji, pane Kaso. A nyní má slovo za komisi pan komisař Šemeta. Thank you, Mr. President, honorable members. Vážený pane předsedo, Vážení poslanci, poslankyně Evropského parlamentu, rád bych poděkoval všem poslancům a především zpravodaji za tuto velice rychlou zprávu, která se dotýká rozšíření o dalších pět, od, o pět let, pokud jde o tyto standardy, které se týkají DPH, minimální standardy. Je to návrh, který je jednoduchý, ale řekl bych, že není kontroverzní váš rychlý návrh k našemu předloženému návrhu umožní radě, abychom přijmuli toto rozhodnutí ještě před koncem tohoto roku, to znamená předtím, než dojde k vypršení stávajícího období. Tento návrh již byl prodiskutován i v pracovní eh, eh, skupině na radě a nešlo, nedošlo tam žádným potížím, pokud jde o rychlé přijetí. My jsme v podstatě ten náš návrh umožní určitou právní jistotu pro jednotlivé podniky a zároveň další hodnocení hodných standardů, které se dotýkají DPH na evropské úrovni. Evropská komise skutečně velice rychle přijde s takovou rozsáhlejší rozpravou, která se dotýká DPH, tak abychom mohli hodnotit ty všechny nedostatky, které se dotýkají DPH, to znamená, řekněme, složitost, dále je to administrativní zátěž pro podniky a podvody. Před koncem letošního roku navrhnu komisařům předložení zelené knihy, pokud jde o zhodnocení stávajícího systému. A těším se na všechny samozřejmě i vaše reakce, poznámky, jak, jak bychom mohli dosáhnout jednoduššího, robustnějšího systému DPH a jak samozřejmě i snížit zátěž pro podniky, především malé a středně velké podniky, pokud jde o omezení podvodu a umožnění flexibility členským státům. Na základě těchto výsledků bude komise definovat svou další politiku v oblasti DPH i na základě komuni- i na základě našeho prohlášení sdělení komise, se kterým přijdeme na konci roku 2011. Pozměňovací návrhy, které byly předloženy, poukazují na zájem parlamentu zúčastnit se této rozpravy, pokud jde o budoucí strategii DPH. Já skutečně vítám tento zájem a doufám, že dojde ke kvalitní rozpravě s Evropským parlamentem na tomto velice důležitém tématu do budoucna. Pozměňovací návrhy, o kterých hovořím, ovšem eh, nespadají do rámce návrhu, o kterém hovoříme, který se dotýká vlastně toho periodického prodloužení. Já si myslím, že bychom měli vést i určitou přibližnou do rozpravu u zelené knihy. To se dotýká především pozměňovacích návrhů, které požadují, aby komise přišla s návrhem o definitivních pravidlech, pokud jde o DPH do roku 2013 sazby DPH. Komise zatím není schopna se zavázat k nějakému návrhu, pokud jde o tyto sazby DPH, nějakému časovému harmonogramu. My samozřejmě nemůžeme předvídat výsledky těchto konzultací, které se nebudou dotýkat jenom sazeb DPH. Já doufám, že tyto konzultační procesy umožní jasnou představu o prioritách do budoucna, pokud jde o DPH. Naše plány pro následující legislativní návrhy proto budou záležet i na výsledcích této, tohoto konzultačního procesu. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme, děkujeme, vážený pane komisaři. A nyní se dostáváme k jednotlivým řečníkům. Bude to za EPP 1,5 minuty. Paní Esaja. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Návrh Evropské komise se zaměřuje především na prodloužení stávajícího programu, a to až do roku 2015. Je zde Jde o určité omezení, asi o 10% bodů, což je velice důležité. Snažíme se zabránit um, nekalé hospodářské soutěži mezi členskými státy. Pro nás je důležité pro EPP to, že komise přichází s konzultačním procesem, aby připravila tento proces velice rychle, pokud je o systém DPH. Některé z těchto návrhů, se kterými přicházíme, jsou nesmírně důležité, protože v tomto konkrétním období chceme ukázat ten správný směr, kterým se chceme vydat v oblasti systému DPH do budoucna. Budeme muset snížit administrativní zátěž pro předkládání informací o DPH, tak abychom usnadnili život především malým a středně velkým podnikům. Zároveň bychom měli být schopnější bojovat proti podvodům v oblasti DPH. Situace v mnoha členských státech není eh, nejlepší. Problém je především otázka zvyšování DPH, ovšem já si myslím, že toto by nemělo být zdrojem nově, nových příjmů členských států. To by určitě nepomohlo těm zemím, ve kterých dochází k rozsáhlým podvodům v této oblasti. Došlo i k, různému, k různým snahám bojovat samozřejmě proti podvodům a myslím si, že v této oblasti očekáme další návrhy komise. Děkujeme, paní Jesaja, a nyní za socialisty a demokraté. Na dvě minuty, pan Kutaš. Děkuji, pane předsedo. Tak jak vidíme v tomto návrhu směrnice, tak minimální DPH dosud dobře fungovala, ale potřebujeme nějakou společnou úpravu, která také zohlední to, jak jsme se poučili z nejrůznějších evropských krizí. Potřebujeme novou evropskou strategii v oblasti DPH, která by odstraňovala bariéry. Také je důležitá prevence a boj proti podvodům, ale než se k tomu dostaneme, měli bychom aplikovat toto přechodné opatření. A prodloužení do konce roku 2015 by znamenala určitou jistotu. A jistě by to také vedlo, podle mého názoru, k lepší harmonizaci daňové legislativy. Čekáme, až v této oblasti tedy vznikne nová úprava, ale chci zde poukázat na to, že některé vlády chtějí zvednout DPH na 24%, například v Rumunsku a v Maďarsku. Zatím tomu bylo tak, že se vlády vždy shodly na tom, že to maximální rozpětí bude 10% a že to, těchto 10% dodrželi, ale je možné, že ale je důležité, abychom zabránili určitému překročení tohoto rozmezí. A to bychom měli nově upravit. Rovněž bychom měli zohlednit to, že určitá část obyvatel trpí chudobou to se k tomuto aspektu také přidává. Domnívám se, že zavedení vyšší e, sazby DPH přispěje k zlepšení příjmu. Děkuji, pane Kutaši. A za ALDE pan Schmidt, minuta a půl. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane komisaři, děkuji také zpravodaji. Já bych principiálně vycházel z toho, že bychom neměli řídit spotřebu prostřednictvím DPH. Ale dokud zatím jsme akceptovali to, že existují určité rozdíly. Pan profesor Monty ve své zprávě o vnitřním trhu poukázal také na to, že současné nerovnosti se negati- mohou mít negativní dopad na vnitřní trh a proto musíme žádat trvalý systém týkající se DPH a trvat na tom, že přepracování problematiky DPH je něco, co by se mělo řídit otázkami vnitřního trhu a ne názor jednotlivých eh, států a jejich zájmy. Pan komisař už také hovořil o důležitosti snižování administrativní zátěže, zvláště co se týče malých a středních podniků. A musíme vytvořit takový systém, který bude odolný proti podvodům. Pane předsedo, daně jsou vnitrostátní otázkou a státní suverenita je důležitá věc, ale musíme si také připomenout, že dobře fungující vnitřní trh si žádá, abychom více spolupracovali. A to také platí pro oblast daní. A já doufám, že se i komisa a komisař odváží ve svém příštím návrhu se těmto tématům přiblížit, tak aby východiskem zůstal společný vnitřní trh i přes odpor některých států. Děkuji. Děkuji, pane Šmita. Přecházíme k té části, kdy se můžete přihlásit o slovo. Paní Pasesku se přihlásila jako první, má minutu, prosím. No ¿No Zdá se, že tady ovšem tato kolegyně není v sále. V tom případě dostává minutu pan Paska. Děkuji za slovo, vážený pan předseda. Děkuji za slovo, pane předsedo, vážený pane komisaři, milí kolegové. V předloženém návrhu Komise navrhuje uplatnit minimální standardní sazbu ve výši 15 až do roku 2015. Já rozumím argumentům komise. Chce tím zabezpečit určitou právní jistotu pro podniky. Myslím, že na analýze DPH je třeba ještě velmi intenzivně pracovat. Ten důvod je podle mě ten, že mnohé podniky a mnohé případy daňových úniků při přeshraničním obchodování ukazují na to, že systém daně DPH je v Evropě špatně zorganizovaný. Není to jenom otázka sazby, je to otázka pravidel, které se uplatňují na vnitřním trhu a v mezinárodním obchodu, což umožňuje v mnohých případech tyto podvody v podstatě legitimně realizovat. Chci tudíž svým vystoupením podpořit a myslím, že to je zároveň také v zájmu našich podniků, to, aby celý systém DPH byl přeskoumán. Ten termín do roku 2013 je podle mě reálný a je třeba postoupit dále. Neřešit sazby, ale řešit pravidla. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu Paškovi. Slovo na minutu pan Bronz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 měli bychom se vždycky zaměřit na potřeby eh, vynakládání. Tady se vlastně stanovují sazby, sazby předem a teprve potom se, se rozhoduje o tom, co se s těmi penězmi udělá, což je úplně špatně. Harmonizace sazeb DPH na společný standard a společnou sníženou sazbu, což byl návrh komise už v roce 93, by eh, z rukou členských států vzalo ještě více právomocí. A přitom zdanění je právě jedním ze znaků suverénního státu. Takže by to byl další přenos pravomocí na suverénní stát Evropskou unii a členské státy by byly jenom takové přívěsky. Pokud chceme snížit skutečnou zátěž pro malé a střední podniky, tak musíme dělat něco jiného, než konsolidovat tuto moc v rukou Evropské unie. Děkuji. Děkuji, pane Bronci. Paní Bačesku se vrátila a chce si vzít tady slovo na jednu minutu, prosím. Pane předsedo, ano, já se omlouvám, já jsem na výboru Ekon musela hlasovat. Nová strategie DPH by se měla zaměřit na snižování administrativní zátěže, odstraňování daňových eh, bariér a zlepšování prostředí pro malé a střední podniky. V oblasti vnitřního trhu a právě v tomto sektoru panuje nerovnováha a proto jsou podle mého názoru malé a střední podniky znevýhodňovány. Stávající systém DPH, tak jak je aplikován v jednotlivých státech, má celou řadu slabin a toho zneužívají podvodníci. Proto chci apelovat na komisi, aby co nejrychleji zveřejnila výsledky svých studií. Také by měla zveřejnit výsledky konzultací se všemi aktéry k tomuto tématu a já se domnívám, že zde bychom se mělo hovořit o minimální sazbě, i o maximální sazbě DPH a i o místě zdanění. Děkuji, paní Vašesku. Nyní pan komisař, prosím. Děkuji za slovo, <clears throat> pane předsedo, vážení poslanci, poslankyně. Rád bych vám poděkoval za všechny připomínky, názory, které zazněly v dnešní rozpravě. Jsem rád, že Evropský parlament i Evropská komise mají stejné názory, pokud jde o rozšíření stávajícího systému DPH. Jak už jsem se zmínil v původním vystoupení, skutečně jsem velice rád, pokud jde o tento návrh a budoucí systém DPH. Ovšem tento technický názor, technický návrh podle našeho názoru znamená pouze technické rozšíření těchto minimálních sazeb DPH. Pokud je o výsledek konzultačního procesu o nové strategii DPH, ta je zde zmíněna pouze proto, abychom odůvodnili názory, proč je předčasné vytvořit permanentní standardy, které se dotýkají sazeb DPH. Proto si myslím, že bychom neměli hovořit zatím o cílech a rámci nové strategie v tomto kontextu, teda aspoň prozatím. Rovněž bych rád zopakoval to, že Evropská komise není schopna se zavázat k nějakým datům, pokud je o budoucí legislativní návrhy těchto sazeb. Především musí proběhnout rozpráva o budoucí DPH a ta nám poskytne jasné představy o prioritách komise. Výsledkem tohoto konzultačního procesu budou informace, které usměrní naše plánování v oblasti budoucího návrhu. V současné době konsolidujeme, finalizujeme práci na zelené knize a v následujících týdnech předložíme skutečné otazníky či otázky, které se dotýkají všech členů Evropské poslanců Evropského parlamentu, veřejnosti, členských států. Všechny tyto dotazy, které předložíme, budou reagovat na všechny body, o kterých jsme hovořili v dnešní rozprávě. Proto se těším na bohatou diskuzi do budoucna, tak aby Evropská komise byla schopná lépe připravit strategii DPH do budoucna. Děkuji. Děkujeme, pane komisaři. Děkujeme. Ještě poprosíme pana zpravodaje. Máte slovo. proċedina li Green Paper biex ikonna dan id-dibattitu nkun nistgħu nidħlu aktar fil-font dwar proposti li ħad toħorġu biha il-Kummissjoni. Kif qalu sħabi f'din il-Kamra. Vážený pane komisaři, Vážení kolegové, kolegyně, jak zde zaznělo, musíme bojovat proti podvodům v rámci systému DPH. Musíme pomoci podnikatelské sféře eliminovat veškeré překážky, které představuje stávající systém a zároveň chceme dosáhnout efektivnějšího vnitřního trhu. Nehovořili jsme o žádných podrobnostech, které se dotýkají řešení. To, co požadujeme od Evropské komise, je to, aby přišla z návrhy co nejdříve, tak aby proběhla rozprava o tomto novém systému, který by umožnil existenci účinnějšího systému DPH než je systém stávající. Vím, že cílem této zprávy je rozšířit platnost daného systému, ovšem zároveň chceme, aby si komise uvědomila to, že očekáváme návrhy ze strany Evropské komise v tom smyslu, abychom mohli přijít s našimi stanovisky lepšího a spravedlivějšího systému. Děkujeme, děkujeme, pane zpravodaj, tím končíme tuto část dnešní rozpravy a v 11.30 zítra budeme hlasovat. Nyní se dostáváme k dalšímu bodu na našem dnešním programu.